pořad jednání konference předsedů přijala 5. konečnou podobu pořadu jednání a já na dnes žádné navržené změny nemám, ani na zítra, dále středa. Co se týče středy, tady je návrh eh, ze strany EPP, abychom rozpravu k prohlášení komise o nárůstu antisemitismu nenávisti proti islámu extremismu v EU uzavřeli usnesením, o kterém bychom hlasovali na dílším zasedání dvě v Dubnu. A pro odůvodnění tohoto e, požadavku má slovo jako první paní Micula. President, yes. Děkuji, pane předsedo. Ano, Skupina EPP žádá rozpravu eh, později v tomto týdnu k antisemitismu, islamofobii a násilnému extremismu, aby mohla vyústit v usnesení, o které bude pak hlasováno na dubnovém zasedání. Děkuji. Jde někdo uh, hovořit pro, uh, vystoupit pro podporu tohoto návrhu? Paní Holmajerová? Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, myšlenka abychom u nás k tomuto tématu, tématu antisemitismu a násilného extremismu vypracovali usnesení, vzešla z toho, že chceme vyslat e, společný signál. Nechceme eh, se zabývat detaily, ale chceme jako Evropský parlament prostě jasně říci to, co jsme již vyjádřili v mnoha zprávách o, o lidských právech, které normálně SAD, GUE, liberálové velice intenzivně podporují. Rádi bychom společně vyslali jakousi známku proti antisemitismu a proti násilnému extremismu. A že dnes máme dost podnětů, k tomu to nemusím vysvětlovat nikomu, téměř každý týden dochází k různým útokům a ten signál, který chceme vyslat pomocí toho usnesení, je pouze to, že parlament drží pospolu v této věci a chce vyslat jasný signál směrem na venek. Na výboru jsme naplánovali slyšení k tomuto tématu. Chceme mít i další iniciativy o této věci a z tohoto důvodu skutečně to pokládáme pouze za signál. Není to pouze signál, naopak já si přeji, abychom jako parlament my zde napříč politickými skupinami vyslali takovýto signál proti antisemitismu a násilnému extremismu jakékoliv podoby. Děkuji mnohokrát, že pan předseda. Kdo chce eh, hovořit proti tomuto návrhu, prosím, paní Sipel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když, eh, pokud jsem správně informována, tak již na konferenci předsedů padla žádost, aby tady byla rozprava k antisemitismu a dalším tématům, respektive aby tato rozprava byla spojena s usnesením a tato žádost byla na konferenci předsedů odmítnuta. Přitom je nesporné, že my rozhodně se téma tématem antisemitismu chceme velmi zabývat, zejména v některých našich členských zemí a zabývat se tímto tématem musíme, ale chceme to v jiném pořadí. Ten signál, ta známka je vyslána již tou rozpravou v tento týden a pak chceme velice peščlivě Eh, v slyšení, které jež naplánováno se zabývat nejenom historickým vývojem antisemitismu a islamofobie, chceme se rovněž zabývat aktuálními výzvami a také otázkami, jaké kroky my můžeme učině učinit proti. Tím vším se chceme zabývat na tomto slyšení a pak chceme připravit komplexní usnesení, kde schneme výsledky tohoto slyšení. Proto nejsme proti usnesení, ale přejeme si, aby to usnesení bylo eh, přijato až po slyšení. Děkuji, děkuji mnohokrát předseda, takže budeme hlasovat o této žádosti. Kdo je pro žádost frakce EPP, prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to budeme muset elektronicky ověřit. Takže nyní elektronické ověření. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Ještě jednou se ptám, zda všichni hlasovali. Pan Bytikofer, vy jste jako první zvyhl ruku a nyní jste poslední při tom elektronickém hlasování ale já jsem velkorysý, takže nyní tedy uzavírám hlasování. 152 ku 152. Kdybych právě nyní nedovolil panu Bitykoferovi hlasovat, kdo ví, jak by to bývalo dopadlo, takže ten návrh je zamítnut, bohužel. A nyní se dostáváme ke čtvrtku. Ve čtvrtek Tady máme žádost frakce EPP, abychom jako druhý bod zařadili na pořad jednání prohlášení komise k možnému masovému přílivu migrantů e, na hranice, k hranicím EU na z důvodu e, momentálních akcí bojovníků islámského státu v Líbii, abychom měli tento bod na pořadu jednání a to bez usnesení. A nyní má slovo paní Holmajer, aby nám zdůvodnila tuto žádost. Prosím, pane předsedo, milí kolegové a milé kolegyně. S velkým obavou, s velkými obavami hledí veškeré středomořské země na situaci v Líbii. A z tohoto důvodu bychom rádi, aby paní vysoká představitelka zde na plenární zasedání nám složila určitě o tom, jakým způsobem si představuje krátkodobou strategii pro ten případ, že v Líbí učení extremisté to, co řekli, že učení, že tedy se pokusí masově poslat eh, uprchlíky přes středozemní moře a my nevíme, kolika lidem, eh, jak to tedy bude vypadat, ale rozhodně to bude mít velký dopad právě na středomořské země. Chce hovořit někdo proti? Paní Mecola. Děkuji, pane předsedo. Ano, bezpečnostní situace v Libii nám působí starost. E, máme tam zaměstnance naftových firm, kteří jsou unášeni nejrůznější občané nejrůznějších států. Teroristické skupiny více-méně ovládají mnohá města a zejména na hranicích. Tisíce občanů je vystaveno nebezpečí únosu, toho, že budou muset eh, emigrovat, tedy ta situace ani se nezdá, že by se lepšila. Ehm, musíme si vyslechnout stanovisko komise, co s tím chce dělat a rovněž, jakým způsobem se k tomu komise chce postavit do budoucna. Naši občané mají obavy a žádají, aby EU adekvátním způsobem reagovala. Víme, že po pádu režimu Kadafiho zejména Itálie a Malta byly svědky obrovského přílivu utečenců. Chci, abychom všichni odložili jakékoliv postranní úvahy stranou, abychom se opravdu soustředili na boj proti terorismu a této téměř válečné situaci v Libii. Eh, hovořme o tom. Děkuji. Proti eh, eh návrhu bude hovořit nyní pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Já Eh, nechci se projevit proti, ale mám jiný alternativní návrh a to je, abychom se nevýlučně zaměřovali na migrační toky, ale abychom řešili eh, situaci v Libii z pohledu rizik, nestability, eh, toho, že tam chybí vláda a jak my můžeme přispět ke stabilizaci místní společnosti v Libii. A v rámci tohoto tématu můžeme se zabývat eh, tématu migračních toků vlastně půjde o to hovořit o Libii a ne pouze a výlučně o migračních tocích, tedy lidí, kteří se dostávají na naše pobřeží. Pane Guerrero, v tomto případě musím nejdřív nechat hlasovat nejprve o tom původním návrhu, neboť váš návrh je alternativním návrhem. A proto musím nyní nechat hlasovat o návrhu paní Holmajerové. A nebo se chcete eh, vyjádřit k návrhu pana Gereda? Pane předsedo, co kdybychom měli společný název, kdybychom zcela cíleně jednak zmínili Libii a pak eh, dopady na migraci a na další tematické oblasti jako terorismus a další. Ano, pane Guerrero. Tak to teď máte z toho, prosím. No v zásadě <laughs> já jsem chtěl říci, že kromě diskuze o situaci v Libii, tedy o těch rizicích mm, této doby a jejich dopadech, eh, tak bychom měli hovořit o jejich dopadech na migrační toky. Něco podobného. Dobrá, to by tedy znamenalo, že bychom se společně mohli shodnout na tom, že na pořad jednání budeme mít prohlášení komise o destabilizované situaci v Líbii a o dopadech, které se s tím pojí. Bylo by to takto možné? Dobrá. Takže je, eh, kdo chce podpořit můj návrh, návrh předsedy, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? tomto případě to bylo takto schváleno. Děkuji vám. Tím jsme prošli eh, pořad jednání na celý týden. Máme stanovený pracovní plán.